Mes chers collègues, bonjour. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Vítám vás na našem výboru pro dopravu. Zahájíme naše zasedání a dříve než začneme s naší prací, tak bych vám ráda řekla, že delegace odcestovala do Číny, bylo to minulý týden a ráda bych jménem našeho výboru poděkovala za vynikající právu, práci, kterou odvedl sekretariát, zejména Emily Radek, neboť tato mise byla zorganizována velice profesionálně a e, proto tedy jménem našeho výboru děkuji sekretariátu, děkuji vám a můžeme vám, ním zatleskat, neboť jste... A já vím, že to nebylo jednoduché, Eh, to, ten kontext, v jakém jste připravili tuto misi, takže já vám děkuji mnohokrát, také jménem členů delegace a ještě jednou děkuji za vynikající práci, kterou jste odvedli. Já si myslím, že vám skutečně můžeme zatleskat. Potlesk si zasloužíte. A dále pan Wim Rád bych pouze dodal jednu věc. Naprosto s vámi souhlasím. Byla to velice efektivní informační pracovní návštěva. Rád bych ještě dodal, že Lidová republika, Čínská lidová republika nečeká na vývoj v Evropské unii, ale vaří si takzvaně svou vlastní polívčičku. A z tohoto pohledu je důležité, aby Evropská unie se zorganizovala také v oblasti dopravy. A nyní k tomu, co se odhrálo v Číně. Je třeba tady skritizovat alespoň jednu věc. Let Stalinu do Tadžinu byl opoždění, dvě a půl hodiny, nikdo za to nemohl, ale ten večer jsme se dostali do postele velice pozdě, takže to já kritizuji a na příště by se to mělo zlepšit. Děkuji vám. Předsedkyně, ano, já už jsem to uváděla, sekretariátu není odpovědný za zprávu čínského nebe. Děkuji panu Van de Kampovi za tento poznámku, která ovšem není nějak důležitá. A pak tam byl také pan Petr na té delegaci a musím říct, že tato delegace nás velmi intelektuálně obohatila. Naučili jsme se mnoho, skutečně velké množství věcí a velmi nás to obohatilo i lidsky. Není, e, že, pane Wim van de Kamperen? Takže začneme. Můžeme schválit návrh pořadu jednání, pokud nikdo nic nenamítá. Paní Andersen, prosím. Paní předsedkyně, já se omlouvám, že to teď nadnáším. Eh, mám tady technickou připomínku, ještě je to důležité. Eh, ohledně právech pasažerů v vlacích, tedy na eh, železnici, je důležité, abychom se potom pobavili předtím, než budeme hlasovat. Vím, že to bylo těžké pro sekretariát, já to respektuji. Toto téma je kontroverzní, nebylo jednoduché zpracovat eh, ty hlasovací seznamy. Ale nastala situace, kdy tedy byla předložena zásadní změna a stínovým zpravodajům to nebylo řečeno mm, dostatečně dopředu. Dozvěděli se to až velmi pozdě večer. Máme v podstatě, řekněme, takovou výjimku force majeure. EPP si požádala o oddělené hlasování, na to mají nárok, to akceptuji. E, požádali si také před e, termínem. Nicméně nikdo na to nebyl důrazně upozorněn. A ještě jedna věc e, ohledně toho mm, vlastně hlasovacího seznamu. Potom pozdržela sekretariát tím, že vlastně čekal na to, jak, jak se k tomu rozhodne. Eh, já si tedy myslím, že by se příště nemělo už na nic čekat, nemělo by se čekat ani na zasedání koordinátorů. Pokud dojde k nějaké změně hlasovacím seznamu, měli by se tedy um, přinejmenším stínovi zpravodaje informovat okamžitě. Byla to velká změna v kompromisech. Já chápu, že sekretariát byl v těžké situaci, ale bylo by dobré, kdyby něco takového už se neopakovalo. Děkuji vám, paní Andersen, za vaši poznámku. Já si to znamenám, beru to na vědomí a e, postaráme o to, aby se to v budoucnosti neopakovalo. Nyní budeme pokračovat a dostáváme se k bodu číslo jedna. Společná ústavní Evropské unie a Evropského parlamentu, která mění směrnici, která se týká lhuty pro zavádění zvláštní pravidla týkají se maximální délky v případě kabiny vykazujících zlepšené aerodynamické vlastnosti, vyšší energetickou účastnost a zároveň bezpečnost. Dávám eh, slovo zpravodajce, to znamená sobě samé. Tato směrnice stanovuje pro určitá srdniční vozidla provozené v rámci společenství, maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz. Tento text má dosah, který je dvojí obahy, povahy. Jednak je tady dosah pro oblast ekologii a pak je tady eh, význam pro oblast bezpečnosti. Zdokonalá aerodynamika kabin motorových vozidel by umožnila značné zlepšení energetické účinnosti vozidel. Ovšem, toto zdokonalení už nebylo možné provést kvůli omezení maximální délky stanovení ve směrnici 96 53, aniž by se snižila nosnost vozidel. A proto v roce 2015, co se stalo, ta směrnice 96 53 byla změněna eh, za účelem zlepšení aerodynamiky vrtrových vozidel a bezpečnosti silničního provozu tím, že bylo umožněno odchýlit se od omezení maximální délky, pokud by byly splněny určité podmínky. Ovšem v tomto textu jsme měli článek 9 odstavec 3, směrnice 9453 ve změní směrnice 2015, který zahrnuje moratorium v délce tří let na vstup usnavení o prodloužených kabinách platnost, které bylo zákonodárci přijato podle konečného kompromisu. Vzhledem k současné situaci a k tomu, že emisi CO2 ze silniční dopravy představují čtvrtinu všech emisí CO2. Čtvrtinu všech, to je hodně, všech emisí CO2 v Evropské unii. A vzhledem k tomu, že emise ze silniční dopravy mají podle očekávání v období 2015 až 2030 být zvýšeny o 6 Z tohoto důvodu má komise za to, že bychom měli z přínosu prodloužených kabin měli těžit co možná nejdříve. Význam této otázky potvrzuje návrh týkající se norem pro CO2 v případě těžkých nákladních vozidel, jak komise navrhuje v rámci třetího balíčku opatření v oblasti mobility. Soulad s budoucími normami pro emise CO2 v případě těžkých nákladních vozidel bude vyžadovat uplatňování různých technologií s cílem zlepšit účinné využívání energie. Jedním z nejúčinnějších opatření je právě zavádění aerodynamických kabin s cílem snížit odpor vzduchu. To tedy je eh, ten první důležitý věc a druhá věc to je ta otázka toho moratoria neboť směrnice, která zahrnuje tříleté moratorium na zavedení aerodynamických kabin po datu provedení ve vnitrostátním právu či datu použitelnosti nespírných úprav, pokud jde o technické prodavky na schválení typu. Proto bylo navrženo upravit článek 3a odstavec 3, takže se odstraní tříleté moratorium a nahradí se kratší ale přiměřenou lhůtou. A na závěr, to jsou mé návrhy, návrhy zpravodajky, já navrhuji, aby se přínosy aerodynamických kabin z hlediska energetické účinnosti těžších nákladních vozidel co nejdříve konkretizovaly. Je také důležité z hlediska lepšího výhledu pro řidiče, lepšího výhledu z kabiny, z hlediska bezpečnosti ostatních účetníků provozu na pozemních komunikacích a také z hlediska bezpečnosti a pohodlu, pohody řidičů samotných. Proto je důležité, abychom mohli aerodynamické kabiny zavádět co možná nejdříve bez zbytečného prodlení. Proto já tedy navrhuji, abychom přijali návrh komise bez jakýchkoliv zbě- změn. Eh, navrhuji tedy, abychom co možná nejdříve toto schválili, tak aby členské zmády mohly co nejdříve transponovat tuto směrnici, abych došlo k zlepšení situace. To je tedy můj úvod a nyní dávám slovo spolu s pravodajům a začneme. Dobrý den, pane Marinesku. Měl jste dobrou cestu. Pane Marinesku, máte slovo. Děkuji. Děkuji vám také za prezentaci výhod tohoto návrhu. Já chápu, proč nepředkládáte pozměňovací návrhy, chcete ponechat návrh komise. Já bych ale rád předložil pozměňovací návrh, abychom prodloužili to období, aby potom zase nepřišly nějaké připomínky o hospodářské soutěži. Ono vypadá, že 8 měsíců by byl návrh, který by byl přijatelný téměř pro všechny. To se týče hospodářské soutěže, poměrně dlouhé období, kdy jsme věděli, že by to přišlo. Výrobci se připravili, nebo na to, aby se připravili, ale přeci jenom, abychom se vyhnuli komentářům, tak si myslím, že 8 měsíců by bylo vhodné období. Děkuji paní Marinesku a na mě má slovo pan Ascis. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně. My plně souhlasíme s návrhem komise a také tedy naprosto souhlasíme s tím, co právě navrhla paní zpravodajka, neboť předvedla, že tady jsou důležité eh, eh, důvody bezpečnostně ekologické, které ospravedlní to, abychom mohli tyto změny aplikovat co možná nejdříve, co možná nejrychleji, takže my naprosto souhlasíme s tím, co zde bylo dnes předloženo a s tím, co navrhla paní zpravodajka. A proto budeme hlasovat tomto smyslu. Předsedkyně děkuji mnohokrát panu Asisovi a dále pan Len Grill, prosím. Very much to add because it... Já nemám moc co dodat, protože všechno, co jste říkala, je správné. Nejefektivnější způsob, jak snížit spotřebu paliv, je jsou tedy ty aerodynamické eh, kabiny eh, pro snížení odporu vzduchu. Vzhledem k tomu, že tady se tam nepřikládají ani žádné pozměňovací návrhy, tak EKR může souhlasit, ani nemáme připomínky. Děkuji paní Meissner, prosím. Ano, děkuji paní předsedkyně. Děkuji také za tento návrh. Vidím, že to pravděpodobně nebude kontroverzní v realizaci. Já jsem tehdy byla stínová zpravodajka za LLD a tehdy šlo o to, že jsme říkali, že tyto jiné aerodynamické kabiny dávají nejvíce bezpečnosti, protože mají jinou formu eh, a mm, tak to řidiči nákladních automobilů lépe vidí. Je to i z ekologického důvodu lepší, jak to již uváděla paní zpravodajka, neboť eh, to, jak si lépe se vyrovná s větrem. Tehdy jsme byli toho názoru, ovšem jsme říkali jsme, že potřebujeme ty kabiny nejdříve otestovat a proto tříleté moratorium. Nyní je důležité to celé implementovat, proti tomu nic nemám, ale mám tady zprávu na komisi, trochu jsem zklamána, neboť jsem slyšela, že nejde pouze o to eh, zrealizovat ty nové kabiny, protože přináší více bezpečnosti a jsou také více ekologické, ale že jde také o to, Eh, jak si ovšeobecně o ty delší nákladní vozidla. Já vím, že zde na výboru ne všichni jste pro. Já jsem přesvědčena o tom, že velké, dlouhé eh, nákladní vozy mohou být ekologičtější. A tady bychom se měli zamyslet nad tím, zda bychom je chtěli v Evropě všude, ale tato otázka je stále otevřená. Z národního hlediska je tomu nyní tak, že pokud eh, národní stát něco takového schválí, tak eh, se to může na jeho silnicích pohybovat, ale přezenčně to není vyřešeno. Tady máme stále ještě šedé zóny. Podle mě by takováto vozidla mohly přejíždět hranici, kdyby obě dvě ty země, které se to týká, to na národní úrovni schvalovaly. Ale já jsem doufala, že ještě během tohoto legislativního období se nás zamyslíme celkově nad tímto tématem a podíváme se, jak k tomu přistupují různé jednotlivé země. To jsem samozřejmě vůbec není téma tohoto návrhu, komise to vím, ale souvisí to s tím e, a proto se ptám, jak na to nyní nahlíží komise, neboť nám tehdy přislíbilo, že to bude ještě během tohoto mandátu řešit. Děkuji, paní Meissner. Dám i hned slovo komisi, takže prosím, paní Berner. Thank you. Děkuji, děkuji, paní předsedající i zpravodaj. Můžu být velice stručná. Děkuji vám i stínovým zpravodajům za podporu tomuto návrhu a chcete schválit text komise bez pozměňovacích návrhů. To je důležité pro dosažení výhod aerodynamických zakulacevnějších kabin nákladních vazů, což je výhodné Eh, z hlediska viditelnosti eh, řidičů i z hlediska bezpečnosti provozu, energetické úspornosti a aerodynamiky. Vzhledem k citlivosti eh, otázky rozměrů byl ten náš návrh opravdu velice stručný. Chtěli jsme se pouze zbavit toho moratoria, nechtěli jsme otevírat širší a složitější debaty. Všichni výrobci se ale e, detailně zabývali nebo zabývají e, té práce na e, tou, tou prací na nastavování dalších pravidel, tak aby nikdo neměl nějakou nespravedlivou výhodu a proto chceme, aby toto vstoupilo v platnost co nejrychleji. A v odpověď paní Meissner Prozatím nemáme připravený žádný další návrh, eh, co se toho vaší otázky týče, ale vy jste hlavně hovořila o eh, vyjasnění otázky přechodu eh, hranic mezi dvěma souhlasícími členskými státy a já se s vámi spojím bilaterálně na toto téma. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát. Já Odpovím kolegům, pane Maninesku A prosím, paní Majsnerová, aby ještě ráda vstoupila. Jenom něco dodám. Nejprve bychom chtěli mít vyjasnění ohledně překračování hranic, to byla otevřená otázka, ale kromě toho vím, že pan Karamecos slíbil, že v tomto období eh, bude předložen nový návrh, po té, co si prostudoval zkušenosti s delšími i kamiony v členských státech a jaké, jaká by byla tedy eh, proveditelnost toho mít je eh, na evropských silnicích eh, po celé Evropě. A tohle to mi tedy chybí. To bylo slíbeno a to není vaše chyba. Ale je to otázka na komisi. Merci beaucoup, Děkuji mnohokrát paní Meissnerové a já nyní budu reagovat. Pan Marinesku. O tom, o čem, co jste zde nadnesl, můžeme ještě diskutovat, ale bylo by to možné. Já k tomu řeknu pouze jednu věc. Je důležité, aby to bylo aplikováno. Tedy můžeme vyjednávat to jméno, ale je důležité, aby to bylo maximum. Maximum, aby tam nebylo více doby, než vy navrhujete. Rozhodně se k tomu ještě můžeme vrátit, probrat si to. Druhá věc, tady bych ráda odpověděla paní Meissnerové. Chápu, vaši otázku, která se týká co já nemám ráda jako slova, to, co mu se říká, ty megatraky, ty velmi dlouhé kabiony. Tady si myslím, že v tomto textu, tak abychom měli rychlou aplikaci, to nedořešíme. Potřebujeme jiný text, který se bude týkat těch dlouhých kamionů, ale není vhodné to zavádět do tohoto textu. Pokud chceme pokročit v této věci, tak tam nemůžeme zahrnovat ty dlouhé kamiony, jinak se zablokujeme. Já tedy navrhuji, abychom co možná nejrychleji přijali tento text a pak během dalšího mandátu, příštího mandátu, bychom se k tomu mohli vrátit. Neboť to je velmi důležitá otázka, je třeba, aby byla řešena, ale zde by to naším tématem být nemělo v rámci toho textu. Ještě připomínám, že pozměňovací návrhy 20.11. v poledne a pokračujeme a jsme u návrhu eh, společných ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském národním a rybářském fondu a o finančních pravidlech těchto subjektů a Azylového a migračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost a nástroje pro zprávu hranic a víza. Slovo nyní dávám panu Zlotovskému, který zde ovšem není. A pan Zlotovský právě přichází. Tedy vyčkáme, až přijde. A přejdeme nejdříve k dalšímu bodu. Tedy jiná strategie. Nejdříve tedy počkáme na pana Zlatovského. Bylo mi řečeno, že již je v parlamentu a že právě přichází. Et l'autre avec méga trucks, là, on n'en veut pas. Hein. Allez, on peut reprendre nos travaux. Můžeme pokračovat, prosím. Pan Zlatovský. Usaďte se, prosím, pane Zlatovský. Doufám, že jste měl dobrou cestu k nám. A nyní vám dám slovo pro to, abyste mohl představit vaši zprávu. A po vás dám slovo stínovým zpravodajům a rovněž také komisi. Takže nyní máte slovo vy, pane Zlatovský, prosím. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Já se omlouvám, že jsem se dostavil pozdě. V Bruselu byl velký provoz. Eh, vážení kolegové, já chci poděkovat eh, stínovým zpravodajům, za přípravu této zprávy. Máme 158 e, z pozměňovacích návrhů, e, což znamená, že budeme pracovat opravdu pilně. E, s některými těmi návrhy souhlasím a to mě velice těší, protože jde o to obecné nařízení. Vyskytly se ale i návrhy, které jdou nad rámec působnosti našeho výboru. Ne, že bych je nepodporoval, ale je potřeba, aby se o nich eh, hlasovalo mimo hlasování o kompromisech. Máme i kompromisní návrhy a eh, já se tedy eh, zaměřím pouze na ty klíčové otázky, které mají přímou souvislost s odvětvím dopravy. Jsem Úplně jsem nevěděl, jak eh, mám eh, postupovat, co se týče eh, článku 104, zpráva prostředků, protože tady existují různé názory, co se týče rozdělení na 70 a 30 kolegové eh, se dále snaží eh, dospět k nějakému společnému vyjádření eh, výboru, co se týče nástroje pro propojení Evropy a je velice důležité, abychom vyslali nějaké koherentní sdělení. Máme tady takový přístup, kterého já bych se rád držel, ale také je důležité dosáhnout dobrých kompromisů společně se stínovými zpravodaji Eh, se ještě eh, sejdeme nad článkem 104 a potom eh, půjde o hlasování o článku 84. Já navrhnu kompromis včas, abyste měli čas si je pročíst a těším se na spolupráci. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát panu Zlotovskému. A nyní dám slovo stínovým zpravodajům a paní Klaudii Schmidt reprezentuje pan Wim van de Kamp. Prosím. Děkuji. Ano, dnes odpoledne mám čest a velké potěšení, že mohu zastupovat Klaudii Schmidt, která je ještě na cestách, vrací se ze služební cesty. Děkuji panu Flotovskému za jasnou prezentaci svého stanoviska. Momentálně jsme ve fázi vytváření, plánování nového víceletého finančního rámce a také jsme ve fázi hledání nové podoby fondu CEF a nové podoby prostředků pro regionální politiku. Nezávisle na tom také máme k dispozici kritickou zprávu účetního dvora, která se týká efektivního využívání prostředků a jejich efektivní zprávy. Jsme si vědomi skutečnosti, že prostředky z nástroje CEF by měly být poskytnuty zemím koheze. Ovšem Evropská unie nyní chce zahrnout do této věci doložku hospodářské soutěži, jako jsme již hovořili o tom, že je to těch známých 70 a 30 Otevřeně musím říci, že i na naší frakci na to panují rozdílné názory. Jsem velice zvědav na to, jak bude vypadat Kosmův eh, konečný kompromis, jakého kompromisu se mu podaří docílit. Důležité je, aby peníze na kohezi zůstaly penězmi na kohezi. A kladu si otázku, zda tento aspekt konkurence hospodářské soutěže je důležité, je správný pro tuto tematiku. Já znám eh, to pravidlo, že ty peníze musí být účelově vázány během tří let, jinak eh, v obecném případě plynou zpět do toho takového všeobecného fondu pro kohezi. Já si myslím, že toto řešení je lepší než to řešení, které se navrhuje v rámci té doložky pro konkurenci. Ale Claudia Schmidt je zpravodajkou Nimsdel, také na výboru Regi. A pro ní je ta konkurence důležitější než pro mne. A proto můžu pouze popřát novým zpravodajům mnoho štěstí při hledání kompromisu. Domnívám se, že by bylo velice rozumné, abychom my jako výbor TRAN připravili řešení pro tuto záležitost, neboť pokud to přenecháme výborům REGI či výborům pro rozpočet, tak budeme mít velice slabou pozici při hledání konečného řešení. Děkuji předsedkyně, děkuji mnohokrát. Pan Asis, děkuji paní předsedkyně. Co se týče tohoto tématu, Již v diskuzích před několika týdy jsme uh, hovořili o těch bodech, které jsou důležité, které pro naši politickou skupinu by bylo třeba změnit, tedy D. Proto předložíme jistě pozměňovací návrhy, tak abychom dosáhli našich cílů. Za prvé podpořit lepší konvergenci mezi členskými státy a regiony, a tak bojovat za uh, rozpočet, který bude mít dostatečné prostředky. 45 fondů pro politiku koheze by bylo dobré a plnilo by to zásadní cíl politiky Evropské unie. Dál. Nelíbí se nám se to, že komise říká, že by se tady měla zavádět konkurence mezi různými členy a že na tu konkurenci dává 30 těch peněz což se týká také mechanismu CEF, dále zachovat si 5% evropské participace v rámci víceletého finančního rámce. Zejména se to týká investice do méně vyvnutých regionů, tak abychom mohli podpořit prostředky také v oblasti dopravy a tak přispět k rozvoji takovýchto telefonů dále. Musíme mít harmonizaci cílů těchto fondů s cílem mít ekologicky a společensky udržitelnou ekonomiku také s ohledem na dohodu o, Paříži, eh, o klimatu z Paříži. Pak je důležité, abychom rozhodovali kvalifikovanou většinou na radě, tak, abychom měli správné ekonomické řízení dále. Eh, my nechceme, aby tedy ta eh, kvalifikovaná většina byla nějakým způsobem omezována. Dále, co se týče komise, která nechce dávat peníze zemím, které porušují zásady právního státu. Ano, takovéto státy, které zásadním způsobem porušují zásady právního státu, zde je to problematické, protože je to v rozporu v evropským projektem, ale nemůže to jít automaticky, automaticky být napojeno na rozpočet. Proč? Jednak eh, eh takovéto rozhodnutí se týká pouze toho členského státu a my eh, nemůžeme jak si trestat nějakou zemi, protože si zvolila tu či onou politickou obci. Já musím říci, že když vidím pozměňovací národ, které byly již předloženy, tak já tady vidím, že se nám rýsuje několik dobrých kompromisů, již se o tom hovořilo a budou se samozřejmě týkat těch cílů, o kterých jsme mluvili. Samozřejmě jsou mezi námi jisté divergence i s panem zpravodajem, zejména se to týká porušování té zásady právního státu a tady potřebujeme, abychom dosáhli nějakého obecného kompromisu pro toto téma. My tedy doufáme, že až budeme hlasovat, že nás podpoří v našem smyslu ostatní politické skupiny zde v parlamentu. Děkuji, děkuji panu Asisovi a nyní pan Riké. Děkuji. Domnívám se, že návrh je v zásadě dobrý. Do peníze, znamená pro mechanismus CEF, pro tento nástroj. Je to pro nás důležité, my jsme výbor pro dopravu, takže budeme mít specifický názor na toto téma. Myslím si, že těch 8% fondu eh, pro rozvoj venkova směrem k přímému řízení pro nástroj CEF. Toto, myslím, je kompatibilní eh, určitě eh, s tím, jak se tedy využívají prostředky z tohoto nástroje. Tady ty výzvy překládání nabídek by měly být dobře upraveny. A dále si myslím, že tady máme tu kapacitu která se týká sítě TT, které bychom měli zmobilizovat eh, eh, velkou část fondů. Jinak, co zde říkali kolegové, zejména co se týkalo těch procent a té kvalifikované většiny, o tom budeme muset ještě diskutovat s panem zpravodajem. Eh, v podstatě šlo o to, abychom řekli, že náš výbor je toho názoru, že bylo vhodné, aby ty peníze byly přímo nebo mm, dávány tam, kde vidíme jasnou evropskou přednou hodnotu a je důležité, aby tedy systém také fungoval efektivnější způsobem. Děkuji, děkuji a nyní bych se obrátila na komisi, ale ještě jsem zapomněla na pana Marinesku, takže prosím, pana Marinesku. Děkuji. Děkuji za ty připomínky. Chci se vrátit k návrhu komise ohledně těch 70 k 30 Ve stávajícím nařízení, nebo k tomu eh, předkládáme návrhy já a pan Telička, kteří jsme zpravodajové za TRAN, a my navrhujeme ponechat to stávající, ale stanovit období na dva roky, takže po dobu dvou let. E, členské státy by tedy využívaly alokace z politiky soudržnosti, protože to jsou peníze na soudržnost a po dvou letech peníze, které se tedy nevyužily, se budou zadávat na konkurenční základně. Myslím si, že to by byl nejlepší kompromis, protože to by respektovalo řadu aspektů. Jednak výpočet eh, peněz pro soudržnost, které vychází tedy z hrubého národního příjmu každého členského státu a také to umožňuje členským státům využít tyto peníze za mm, tedy cílem eh, dosažení eh, těch eh, toho, co spadá do politiky soudržnosti. Tady máme tedy vlastně jádro, dopravu, ekologii. A kromě toho komise požádáme o rámec jak si těch pracovních programů, nebo nějaký rámcový program a na základě něj by členské státy potom byly lépe připraveny eh, prezentovat dobré projekty. Předkládám pozměňovací návrhy, protože si myslím, že tam není jasně řečeno, že RDF by mělo financovat pouze komplexní eh, sítě a řekněme tedy, jádrové projekty eh, politiky soudržnosti, protože to je nejlepší pro dopravu. Děkuji. Děkuji panu Marineskovi a dříve než dám slovo panu Kilanovi, je si ještě pan Vim Valdekam, který by rád něco dodal. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, děkuji. Já eh, opět zastupuji eh, Klaudy Schmidt, stínovou zpravodajku za EPP. Kromě toho eh, chci zastoupit Dietera Kocha, našeho vicepředsedu. K pozměňovacímu návrhu 35. Ten pochází od něj. Jde o bezpečnost v oblasti dopravy. Jménem Dietra Kocha se chci zeptat pana zpravodaje, zda vzhledem k tomu eh, pozměňovacímu návrhu, tedy zda mu bude věnovat eh, výraznou pozornost, eh, protože tady jde o bezpečnost v dopravě. Merci beaucoup, monsieur Wim van de... Děkuji panu Wim van de Kambovi. Nikdo jiný z EPP nemá žádný další dotaz? Dobrá. Takže prosím. Hillard komise. Děkuji, paní předsedající, děkuji za příležitost dnes tady hovořit. Nejprve chci poděkovat panu zpravodaji za uznání, které poskytl úsilí komise o zjednodušení a spružnění e, politiky soudržnosti a také za to, že uznává tu rovnováhu, o níž nám jde e, jednak zjednodušení pro programy a e, příjemce a nadále chceme i chránit legalitu a správnost výdajů. Dovolte mi, abych zmínil tři stručné body e, v odezvě. Zaznělo tady několik poznámek, které se týká, týkají e, nižšího kofinancování, které komise navrhovala v tomto návrhu nařízení. Komise chce zajistit e, tedy větší investiční balíček. Čím vyšší bude, kofinanco, bude sazba kofinancování, tím méně e, se budou podílet členské státy a tím menší bude ten investiční balíček. My chceme maximalizovat investice v rámci celé politiky soudržnosti, včetně odvětví dopravy. Eh, probíhá i debata, která se týká převodu prostředků do nástroje na propojení Evropy a já přeji zpravodaji mnoho štěstí při nalezení nezbytných kompromisů, vzhledem k tomu, že ty pozměňovací návrhy jdou opačným směrem. Asi vás nepřekvapí, že z našeho pohledu původní návrh komise je dostatečně vyvážený, zachovává eh, takovou úroveň eh, převodu, které, eh, který máme v předchozím období a který fungoval dobře a k tomu vlastně jsme ještě na začátku období vložili prvek konkurence schopnost, konkurenci a tím pádem bude možné projekty financovat rychleji a terénu dosáhnout výsledků eh, ve prospěch evropských občanů dříve. Pan Marinesku poukázal na fakt, že eh, Fond soudržnosti by se měl zaměřit na jádrovou síť TNT, eh, kdežto Fond pro regionální rozvoj může mít širší, obecnější záběr. To také vysvětluje, proč komise není pro jakékoliv převody prostředků Eh, z ERDF eh, do eh, nástroje na propojování Evropy. A konečně stručně ještě k legálnosti, která zde také zazněla jako aspekt několikrát. Já mohu s jistotou říci, že k tomu nemám mnoho co dodat, jednak protože to nespadá do mých kompetencí, ale protože to také nespadá do působnosti tohoto nařízení. Tady je v jedné preambuli částečný, eh, částečná, vlastně částečný eh, náznak, kdy eh, vlastně hovoříme, hovoříme o rozhodném právu, ale není to nic podstatného. Děkuji. Děkuji, Slova. A komisi za slovo. Nyní dávám slovo vám, pane Zlatovské, abyste nám uzavřel naše dnešní rozpravu. Děkuji. Já budu velice eh, eh, stručný, já se budu snažit eh, vzít v úvahu všechny pozměňovací návrhy, které jsou důležité pro funkčnost odvětví dopravy. budeme mít oddělené hlasování a těch já beru na vědomí tedy ten článek 35 eh, a návrh pana Marinesku je zajímavý. Tento návrh vezmeme v úvahu a budeme se mu věnovat. Já ten návrh ještě vám rozešlu, eh, na kompromisech pracuji a doufám, že také výsledek podpoříte. Děkuji panu Zlatovskému a připomínám, že hlasovat budeme 15. listopadu ve Štrasburku. A pokračujeme dále, jsme o zprávy o návrh řízení o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a dávám zprávu slovo panu zpravodaji, panu Robertu Zilemu. Prosím. Děkuji, Karimo, vážení kolegové. Význam dopravy autobusů a autokarů a nezbytnost mít společná eh, pravidla pro eh, přístup mezinárodní dopravy, to je eh, vysoce politická otázka mnoho lidí denodenně využívá tento typ dopravy a sledují tedy i e, osudy této dopravy na politické úrovni. Proto nejsme překvapeni, že jsme dostali skoro 370 pozměňovacích návrhů k mé zprávě. A není překvapením ani to, že všechny e, ty různé protichodné návrhy, které se snažíme nějakým způsobem sjednotit, skonsolidovat. Můžeme rozdělit do tří skupin. Eh, někteří kolegové chtějí, aby vnitrostátní eh, trh eh, s autobusovou a autokarovou dopravou zůstal zcela uzavřen. Eh, a eh, mají určité výhrady z návrh, eh, k návrhu komise. Ten návrh mé zprávy jde, nejde tak daleko, je trochu měkčí, nabízí kompromis. A ta třetí skupina, ta není tak hlasitá. Tam zaznívají hlasy, které spíše vítají návrh komise a jsou pro ještě další liberalizaci tohoto trhu. Rychle tedy ke klíčovým otázkám o kterých hovořím eh, s stínovými zpravodaji a o nich se eh, snažíme najít, eh, najít kompromisy. Nejnáročnější jsou tedy veřejné soutěže a k tomu se pojí různé otázky. Já jsem konzultoval i se subjekty, Eh, podnikateli a ani tam neexistuje jednotný názor. Eh, liší se názory malých a středních podnikatelů v různých členských státech a také jsem zjistil, že eh, zase pracovníci ministerstev dopravy ti jsou pro zachování statu quo. Takže v takovém prostředí tedy se pohybujeme eh, s touto zprávou, pokud si dobře pamatuji, eh, co byly výsledky těch eh, mnoha schůzek. Chceme ale zachovat maximální flexibilitu, nechceme pokazit něco, co funguje dobře. A není dobré, když v rámci veřejných soutěžů stejní dodavatelé bez jakéhokoliv Eh, omezení eh, podnikají eh, téměř neomezeně v čase. A jinak se snažíme oddělit tedy definice terminálu a počtu cestujících a, mm, a tak dále. To všechno jsou různé otázky. Máme potíže s terminologií, co týče terminálu v rámci této legislativy. Půjde hlavně o vnitrostátní povolování podle pravidel v jednotlivých členských státech. To by mohlo být dobré řešení. A dále, eh, co se týče příslušných orgánů, eh, tady se názor ještě liší, eh, ale já si myslím, že je na členských státech, aby se rozhodli, jakým způsobem bude fungovat nezávislá, nezávislý regulativní orgán. Nemůže to být stejný orgán, který bude rozhodovat o eh, těch eh, eh, veřejných soutěžích a veřejných smlouvách. Co se týče kabotáže, o té se dá hovořit mnoho hodin a a někteří tvrdí, že co se týče nákladní dopravy, eh, ta kabotáž eh, funguje špatně, kdežto v oblasti autobusové a autokarové dopravy funguje dobře. S tím souhlasila i komise. Ale pakliže eh, by byl požadavek na rychlou registraci podniků, který chce fungovat na Eh, trhu eh, jiného členského státu, tam by potom nešlo o kabotáž. A podle některých pozměňovacích návrhů by to šlo eh, provést hned a něk- některé pozměňovací návrhy se spíše kloní k tomu, že by bylo potřeba čekat 6 měsíců. Takže i zde je otázka kabotáže důležitá. Obecně ale lze říci, že jsem velice vděčen Eh, stínovým zpravodajům ze všech politických frakcí. Proběhlo několik schůzek a několik dalších schůzek je naplánováno, protože naposledy jsme sešli ve Štrasburku eh, a zjistil, dále se sejdeme 13. listopadu a potom ještě v prosinci a v lednu. Eh, hlasování eh, v našem výboru bude 22. ledna, takže je trošku odložíme, abychom měli více času eh, k práci nad tímto tématem. Ještě jednou děkuji stínovým zpravodajům a doufám, že se nám podaří nalézt dobrý kompromis. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát panu Zilemu a slovo má nyní Wim van de Kamp a bude hovořit za pana de Grandes Pascala. Eh, mevrouw de voorzitter, dank u wel. Děkuji, paní předsedkyně. Louis de Grandes dnes bohužel nemohl přijít, což je velká škoda, protože toto je výjimečný, eh, výjimečné zasedání výboru TRAN. On mě požádal, abych řekl následující. Děkuji panu zpravodaji za to, že chápe, v čem jsou potíže u této zprávy a také děkuji za to, že hledáte řešení. Jak už říkal pan Cíle, tohle je komplikovaný dosie. Už proběhly tři zasedání stínových zpravodajů. Na posledním předložil zpravodaj 20 kompromisů, kompromisních návrhů. Na tomto eh, posledním eh, stínovém eh, tedy zasedání se probrala celá řada témat a zpravodaj se pokusil vyřešit ta nejtěžší témata, například regulační grémium nebo terminologii pro povolení na těch 100 kilometrů Největší otázka se týká článku 8. To asi víte. Tady jde o povolovací řízení. Diskuse k němu právě probíhá. Návrh komise chtěl dosáhnout kompletního otevření vnitrostátních eh, trhů s určitými omezeními, ale to by mohlo tedy eh, postihnout členské státy různě a v tom právě spočívají ty problémy. Členské státy nyní musí nalézt konsenzus. A nesmíme zapomínat na vnitrostátní odlišnosti. Tento návrh by měl posílit vnitřní trh. Eh, Proto věřím, že je potřeba nalézt kompromisy tak abychom měli liberálnější, bezpečnější a otevřenější systém. Silnice jsou páteří Unie, jsou motorem pro vytváření eh, pracovních příležitostí a, a autobusy jsou eh, v podstatě takový eh, sociální faktor. Bude se k tomu hlasovat na výboru až 22. ledna. Někteří říkají, že to znamená, že máme ještě hodně času, ale nezapomínejme na to, že to je citlivé téma a měli bychom mu věnovat plnou pozornost. Ještě jednou jménem pana eh, de Grandes Pasquale eh, bych rád poděkoval všem, kteří spolu se mnou předkládali pozměňovací návrhy. Eh, pan Pasqual je otevřený diskusi a doufá, že dosáhneme tedy schody. Děkuji mnohokrát panu Vimbande Kampovi a nyní pan eh, Kolumbas je v jiném výboru, takže nahradí ho paní Andersen. Prosím, máte slovo. Eh, děkuji. Zastupuji pana Karombaševa, který musel odejít na výbor ITRE, kde je plným členem. Co se týče jeho pohledu na věc. Měli bychom tedy zohlednit eh, vnitrostátní i mezinárodní úroveň eh, přepravy pasažérů. Nesmíme taky zapomínat na příslušné právní úpravy. Eh, musíme dosáhnout konsistentnosti se všemi těmito úpravami. Takže on předkládá návrh, který je jakás, jakousi výjimkou při uplatňování tohoto nařízení, protože jde o liberalizaci vnitřního trhu. Mohlo by ale dojít k rozporu mezi těmi dvěma, dvěma nařízeními. Už eh, to říkalo více lidí eh, taky prostřednictvím pozměňovacích návrhů. Takže on zpravodaj navrhuje, abychom si vyžádali stanovisko právní služby rady ohledně tedy možného rozporu těchto dvou nařízení, eh, co se týče právě liberalizace trhu ohledně autobusových služeb. A ohledně mm, řízení, tedy povolovacího řízení, tak tady navrhuje jakýsi flexibilnější přístup, kde by členské státy měly možnost rozhodnout, zda budou či nebudou liberalizovat trh. E, mm, ten práh 100 kilometrů e, navrhuje vyškrtnout, protože to v podstatě nedělá č mm, takový rozdíl pro členské státy a každý členský stát by měl mít možnost um, stanovit si ten práh eh, sám, protože tady hlavně členské státy některé jsou velké, některé jsou malé a podobně. Kromě toho je také mít možnost kompenzovat eh, náklady ve veřejných službách. Eh, tam, kde třeba nějaká linka není zisková, tak tam by měly být třeba zase dotace nebo nějaké jiné způsoby, jak by se, jakým způsobem by se tohle pokrylo. Ehm, jsou kolegové, kteří tedy k tomu přistupují jiný, jin, jiným způsobem. Spravodaj eh, to potom rozlišuje do tří skupin. Kompletní liberalizace, zamítnutí liberalizace nebo třetí přístup. Mm, tržní liberalizace eh, tady umožňuje různé kontrakty pro mm, poskytování eh, veřejných služeb. Je dobré, že je to tedy takhle tam nastaveno. Co se týče regulatorního orgánu, tady Mm, je otázka, zda členské státy ustanoví nový regulační orgán. Ve, ve členských státech většinou už je nějaký příslušný orgán, který se tomuto věnuje a proto by nebylo nutné eh, vytvářet další nákladný eh, regulační orgán, který by samozřejmě měl eh, potřebnou byrokracii a podobně. Takže je potřeba, aby tohle to bylo nezávislé na tom příslušném orgánu a mm, musíme také se vyhnout dalším byrokratickým nákladům. Souhlasí s kabotáží, ale co se tedy týče, měli bychom kabotáže, měli bychom um, sjednotit eh, přístup a um, většina kolegů, kteří mm, tedy předložili pozměňovací návrhy, zamítají tu liberalizaci kabotáže a eh, Kromě toho by tady mělo být 600 ehm, metrů čtverečních k dispozici a v rámci těch, těch pozměňovacích návrhů, které předkládá, eh, si myslí, že bychom měli podpořit kolegyni Lucy Anderson, snížit eh, administrativní zátěž u operátorů terminálů a tady vlastně je to v souladu s tím, co říká pan Telička a Rike. Také bychom měli zohlednit, v jakém, eh, jaké fáze jsou požadovány eh, v tom povolovacím řízení pro přepravce. A mm, děkuji mnohokrát. Omlouvám se, že to bylo trochu delší. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát paní Andersonové. A nyní má slovo paní Pulko. Já se omlouvám, že jsem přišla pozdě, ale alespoň teď jsem tady a mohu něco říct, budu hovořit švédsky. Eh, eh, tuto otázku eh, beru velice vážně, protože se to týká stovky tisíc autobusů po celé Evropě a pro nás je to tedy velice důležitý úkol. Musíme zabezpečit dobré pracovní podmínky pro řidiče autobusu, musí být dobře placeni. A pracovní podmínky musí odpovídat zemi, kde pracují. A je potřeba jim poskytnout maximální bezpečnost. Potřebujeme funkční trh s autobusovou dopravou v Evropě. Bezpečnost je důležitá, dobré podmínky pro řidiče, bez toho, aby to šlo na úkor rámcových podmínek. Proto se domnívám i já, i moje delegace, aby tedy pravidla byla nastavována eh, tam, kde ten autobusový podnik eh, funguje tak, aby bylo zajištěno, že, ta, že, ta, že ta pravidla budou dodržovány v Evropě. Dochází k mnoha nehodám se strašlivými následky, mnoho mrtvých, raněných a proto je velice důležité toto e, odvětví upravovat. Důležité je také pečovat o to, aby kabotáž byla regulována i v autobusové eh, dopravě, nejenom v dopravě nákladní. A kabotáž můžeme připustit pouze v mezinárodní dopravě. Již teď se těším na budoucí debatu, protože se jedná o opravdu důležitou otázku a je dobře, že se o ní můžeme zasadit v našem výboru. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně výboru MPV jste zde a nyní jednu věc jsem zapomněla. Pana Rikeho, já se mu velice omlouvám. Prosím, máte slovo, pane Rike. Děkuji, paní předsedkyni. Já bych chtěla poděkovat zpravodaji za práci, za jeho úlohu zprostředkovatele v této citlivé záležitosti, kde máme velice rozdílné postoje z důvodu národních dějin kontextu. Jako, dobře víme, že eh, autobusová či autobusová doprava jsou velice citlivé prvky veřejné dopravy a tady je velký, jak se taková jistá rezistence mm, vůči, či až bych řekl, odpor vůči změnám stávajícího systému. Eh, takže taková možnost otevření je tady asi relativně malá. Já, mně se líbí, že pan zpravodaj chce nalézt jistý vyvážený postoj. Zná naši skupinu, musím říci, že tady má 4-5 základních elementů a jednak se to týká těch operací veřejné služby. To je nekonečná diskuse, kterou bych mohli vést Eh, pro ty, je to prostředek pro ty, kteří chtějí, aby se zakázalo otevření, se aby tam byl monopol, veřejné služby. Eh, tady je třeba nalézt také dobrou rovnováhu, abychom tedy měli eh, možnost těch veřejných služeb, které jsou omezené, a ty té služby, která je otevřená vůči ostatním. Důležité je také zohledňovat různé podmínky Eh, definice těchto terminálů. Je třeba, abychom tady měli si manevrovací prostor, jak toto nadefinovat na národně lokální úrovni. A na druhé straně by ta definice měla být jednoduchá a měla vlastně členským státům a regionu dát možnost si to sami upřesnit. Co se týče regulace, já tady kolegové dříve říkali, hovořit o všech těch problémech, o té administrativní zátěži, ale ve skutečnosti dobře víme, že otevření vůdce konkurenci liberalizace trhu, pokud tady nemáme ten nějaký regulační orgán, který bude závazný a nedá, e, nezávislý, tak k takovému to otevření nedojde. Tady Například, pokud budeme regulovat veřejné trhy pokud chceme mít více konkurence, tak potřebujeme mít regulační orgán. Podívejte se na to, co se stalo v oblasti železnic. Nemáme závazný regulační orgán a nedošlo k otevření. To je prostě jasné propojení zkušenost nám říká, takže pokud jste proti otevření, tak eh, zajistěte, aby tam ten regulační orgán zmizel z tohoto textu. Co se týče té postupu pro povolování, které také třeba zohlednit různé národní kontexty. Není možné, abychom eh, nutili členské skáty, aby vše eh, povolovali, pokud mají svůj důležitý veřejný sektor v této oblasti. Ale já si myslím, že bychom tady mohli nalézt nějaký způsob, jak zároveň chránit veřejné služby tam, kde jsou důležité a dobře strukturované. Ale pokud budeme chránit na příliš, přílišně, tak tím samozřejmě vlastně zhatíme celý ten duch tohoto textu a této otevření, liberalizace. Co se týče kabotáže, když se k ní přistoupí špatně, tak to bude mít dopad na celé nařízení, negativní dopad proto bychom měli mít dobře nadefinované podmínky, tedy co je kabotáž, co není kabotáž v oblasti přepravy cestujících a třeba bychom se vyhnuli chybám, které jsme udělali, když jsme upravovali přepravu zboží. Ano, to nařízení jistě je citlivé, to víme. My samozřejmě potřebujeme všechno, co řekla paní Anderson o evropské integraci, otevření, o Evropě, Měli bychom tedy evropské struktury přepravy cestujících po silnici, to jistě ano. A my doufáme, že ale se zároveň podaří chránit i národní zájmy, že to tady nebude proti eh, tému otevření tohoto trhu. A jistě vás nepřekvaví, že tady vlastně spíše nebo je překvapující, že tady řešíme způsob dopravy, který je typický pro 19. 20. století, namísto toho, abychom tady vytvářeli nějaké nové evropské struktury. Takže to je z naší strany vše a děkuji vám, paní předsedkyně, eh, že jste mi dala slovo a doufám také, že budeme mít dobré kompromisy. Děkuji, paní předsedkyně, a nyní dávám slovo paní E, máte slovo. Představte nám. Já chci poděkovat panu Zílemu za jeho neustále úsilí o dosažení vyváženosti. V tomto dokumentu eh, komise si vysoce váží vašeho hledání kompromisu, včetně pozměňovacích návrhů podaných dalšími poslanci tohoto výboru. Eh, vy jste vlastně rozdělil eh, celý problém do třech skupin Především se týká o ochranu eh, smluv na veřejné služby. Eh, pro nás, pro komisi, to byl v našem návrhu zásadní element, protože potřebujeme vyvážit eh, legitimní zájmy jednotlivých subjektů, které dostaly tyto kontrakty a také cestujících. Také chceme zajistit solidní rámec pro poskytovatele těchto služeb, tak aby mohli dále růst a přispívat k výhodám jak ekologie, tak sociálního prostředí. I my se chceme přiklonit e, k té e, slavné e, zlaté střední cestě, Eh, komise eh, umožní členským státům, aby eh, odmítli, odmítli komerční povahu těch poskytování služeb při existenci veřejných kontraktů nebo kontraktů na veřejné služby. A co se týče kabotáže a přístupu na trh, tady situace se velmi liší od nákladní dopravy, protože máme eh, různé povolené služby a eh, máme komerční služby a eh, my vidíme možnost nastavit službu dobře díky nastaveným tržním kritériím a právním kritériím. Druhým e, velkým e, tedy blokem témat e, jsou terminály. Je tady řada pozměňovacích návrhů na definici terminálu, tak jaký známe z legislativy o právech cestujících nařízení 2000 81 z roku 2011. Komise se ale domnívá, že pravidla pro nediskriminovaný přístup ke službám autobusů a autokarů, eh, to by se mělo týkat eh, k více, více terminálů než pouze autobusové dopravy, protože tam se to týká pouze eh, personálu a kapacit podle nás toto aplikují členské státy a e, týká se to vlastně pouze velice malého množství terminálů, takže podle nás by toto nebyla správná definice tak, aby mohli, která by umožňovala růst autobusových autokarov, autokarových e, služeb. A poslední okruh témat, e, to jsou regulatorní orgány. Tady jsme znepokojeni, co se týče pozměňovacích návrhů, které by oslabily úlohu eh, kontrolního nebo regulatorního orgánu. Je velice důležité, aby se jednalo o nezávislý a nestraný orgán, který bude tento úkol plnit. Eh, musí vzniknout důvěra, že rozhodnutí se činí objektivě na takovém novém trhu bez jakéhokoliv konfliktu zájmu a eh, nebo dokonce Eh, dokonce eh, nějakých eh, příjmů, pakliže by se jednalo o příslušný orgán. A nemusí to představovat ani nadměrné náklady, protože, jak bylo správně poznamenáno, existuje to i v odvětví železnic a v řadě členských států. Je to již dnes stejný regulatorní orgán, který má na starosti železni- služby na železnici, takže tak, také autobusové autokorava dopravy. Děkuji. Werner, Monsieur Gilles, la parole est à vous. Děkuji a nyní dávám na závěr slovo panu Silemu. Děkuji, děkuji všem kolegům, kteří promluvili. Chci říci, že jsme vyjasnili definici eh, na zasedání sněmových zpravodajů, taky jsme ehm, jasně řekli, že tady půjde vlastně o pouze meziměstské autobusy, takže městské a příměstské autobusy budou z toho tedy vyloučeny. A kromě toho poskytneme mm, práva nebo mm, možnosti eh, některým vnitrostátním antimonopolním mm, orgánům, aby eh, zakročovali v určitých případech, protože eh, v některých případech tady máme tyto problémy. A kromě toho, tady jde vlastně celkově o evropský trh a mm, jde nám tedy o dobrou kvalitu za přeměšenou cenu služby pro uživatele. Proč bychom tedy neměli eh, tato pravidla vnitřního trhu uplatnit i na autobusy? Já bych řekl, že to je jeden z posledních sektorů ekonomiky, který ještě stále nebyl liberalizován. Například te- telekomunikace jsou um, celé míle eh, napřed eh, před tedy touto oblastí autobusové přepravy. Myslím si, že bychom tady opravdu jim měli dát příležitosti. Konkurence vždycky vede k lepším výsledkům, při nejmenším po několika letech. A tady jde jak o cenu, ale také o kvalitu služeb poskytovaných eh, zákazníkům. A já tady doufám, že spolu se stínovými spravodajmi nalezneme Eh, další mm, příležitost nalézt dobré kompromisy. Děkuji. Děkuji mnohokrát panu Zilemu a připomínám, že o této zprávě budeme hlasovat 22. ledna 2019. A jsme u dalšího bodu, to je směrnice, která se týká hromadné žaloby na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů. Je to směrnice, která vlastně nahrazuje směrnici z roku 2009 22. Bohužel zpravodaj zde není, takže je velmi obtížné vést rozpravu bez zpravodaje. Já se omlouvám panu Van Nistarajovi. Milí kolegové, nemáme zde pana zpravodaje pro tuto zprávu. Pokud by si navzory všemu přáli vystoupit stínový zpravodajové, pane Vimbate Kampe, přejete si vystoupit za pana Marinesku? Ne? Ne, socialista rovněž ne, pan zpravodaj zde není. Tedy to je velmi obtížné. Přihlásím, je eh, pouze vás tady budu informovat, že hlasovat se bude 22. listopadu takže asi, pane minister, asi nemá smysl, aby se si vzal slovo, neboť to ten není pan zpravodaj, jsme ve složité situaci, těžké se k tomu takto vyjadřovat. Prosím, máte slovo. Máme um, politické poradce, asistenty. Já si myslím, že určitě by stálo za to nějak integrovat ty připomínky, ale pokud tady ani oni nejsou, tak vůbec nemá cenu se k tomu vyjadřovat. Je, je, mais les conditions ne sont pas réunies, monsieur. Eh, nejsou asi zde všichni, takže těžko můžeme pokračovat. Já bych pouze respektive již jsem informovala o tom, že hlasovat budeme 22. listopadu a doufám, že, že do té doby budeme mít ještě příležitost to probrat u nás na výboru pro dopravu. Já se omlouvám, ale já za to nemohu, že zde zpravodaj není. Tedy jdeme dál, až jsme u návrhu nařízení Evropského parlamentu a rady, který zavádí zvláštní pravidla týkající se maximální délky kabiny vykazující zlepšené respektive týkající se jednotného námořního portálu. Spravodajka je paní Klun, která zde není. Tedy uděláme si přestávku na pět minut a pak by možná pan Wim van de Kamp mohl zastoupit paní Klun. Takže přerušuji naše jednání na 8 minut. Okay. Voilà. Je...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

Allez, nous allons reprendre nos travaux. Budeme pokračovat. Et notre rapporteur... Naši, naše zpravodajka paní Klun zde je, takže návrh parlamentu a rady, který zavádí Evropský jednotný námořní portál. který nahrazuje směrnici 2010 lomeno 65. Toto je naše téma a slovo má paní Klun. Thank you very much, madam. Děkuji, paní předsedající. Vítám návrh komise na Evropský jednotný portál v námořním prostředí eh, zavede konkurenceschopnost a efektivitu celého odvětví je, nezbý, ne, je důležité, aby lodě netrpěly takovou byrokracií a abychom vy, mohli využívat digitální informace pro lepší efektivitu eh, lodního průmyslu. Eh, námořní provoz eh, musí splňovat plno povinností. Máme přes 2 miliony vplutí lodí do přístavu v Evropské unii každý rok a je potřeba, aby ty eh, ohlašovací formality byly co nejjednodušší, nejúčinnější, nejrychlejší. Eh, takže předchozí směrnice byla schválena v říjnu 2010. Jejím účelem bylo zjednodušení a harmonizace správních postupů v námořním eh, provozu. Úspěšná ale nebyla, protože ohlašovací požadavky stále ještě nejsou harmonizovány. Údaje se e, využívají neefektivně ze strany vnitrostátních orgánů a operátoři jsou nadměrně zatěžováni. Nový návrh e, se zabývá nedostatkem harmonizace, chce e, kombinovat veškeré ohlašovací formality do harmonizovaného datového souboru a mělo by se zabránit disproporčních administrativních břemen pro provozovatele lodí zavedením eh, vnitrostátního jednotného portálu a eh, nových standardů a datových formátů. Takže, jak jsem řekla, vítám návrh komise, myslím, že je to správný krok pro řešení některých těch problémů, kterým eh, kterými trpěla ta minulá směrnice, především tedy snížení ohlašovacích formalit při vplutí. Návrh zprávy byl zveřejněn, o něm tedy dnes hovoříme a já jsem tam poukázala na potřebu zajistit tak, aby eh, každý relevantní úřad akceptoval tedy datové soubory stejným způsobem a Eh, aby eh, tedy eh, ty, ten harmonizovaný soubor údajů bral v úvahu veškerý, veškerý digitální vývoj a aby vnitrostátní orgány tedy operovaly ve stejném prostředí. Musíme dosáhnout odpovídající rovnováhu mezi pružností pro eh, členské státy, aby získávaly potřebné informace bez nadměrné administrativní zátěže a je potřeba nadefinovat odpovídající postupy. Eh, co se týče vnitrostátních eh, jednotných portálů, je potřeba zavést dvoustranou komunikaci nebo dvousměrnou komunikaci Eh, je potřeba eh, tento jednotný portál eh, jasně, jednotně nastavit, zajistit správnou aplikaci veškerých těch informací, zajistit účinný tok údajů. Členské státy by měly mít možnost společně vypracovat takový jednotný portál, budou-li si to přát. A to vlastně byly ty hlavní body, k nímž jsem se Eh, vyjádřila v návrhu zprávy. Eh, my jsme se několikrát sešli se stínovými zpravodaji eh, a komunikujeme i s komisí. A čekám na pozměňovací návrhy, už jsme nějaké dostali a myslím, že pro loďařský a námořní dopravní obor je toto velice důležité Eh, protože máme bohaté obchodní styky se zbytkem eh, světa i v rámci Evropy eh, jako takové. A děkuji tady za spolupráci všem stínovým zpravodajům. Merci beaucoup, madame. Děkuji, paní Klun. Aha. Za socialisty dávám se paní Andersen. Knut nemohl přijít, ale vítá diskusi práci zpravodaje. Tento návrh je velmi důležitý. Podporujeme cíle nového portálu a také snížení administrativní zátěže. Teď za sebe eh, říkám, že je důležité, aby toto nařízení nesnížilo mm, environmentální dohled a já věřím, že zpravodaj tohle vezme v potaz. Já jsem taky předložila parlamentní otázku komisi a komise mě ujistila, že se rozšíří povinnosti podávat environmentální zprávy, že se bude zohledňovat problematika znečišťujících látek a my tedy děkujeme za tento návrh, je dobrý. Děkuji mnohokrát paní Anderson a nyní má slovo paní Meissner. Děkuji. Dobrý den, bohužel jsem se nemohla vyslechnout slova paní zpravodajky obtížné, pokud se takto mění pořad jednání. Já jsem byla na hlasování na jiném výboru. Ovšem dobrá, v zásadě vím, co je ve zprávě obsaženo. Myslím si, že to je velice důležitá záležitost, že se nyní zabýváme tímto jednotným portálem. Je velice skutečně je důležité, abychom měli, protože ty národní portály se neosvědčily, buď nebyly vůbec implementovány, nebo pouze částečně, například v Německy. Máme jistý vnitrostátní jednotný portál, ale to oni spolu dobře nespolupracují. Takže je třeba to zlepšit. Návrhy, které jsou v texty, jsou velice dobré. Já mám pocit určitě, že to Deidre Klumíř řekla, že je třeba dbát na to, aby členské státy, pokud mají jisté stávající fungující systémy v rámci národního jednotného portálu, abychom takovéto systémy mohli používat i nadále navzdory tomu, veškeré jejich údaje byly předávány do toho evropského jednotného portálu. To je důležité. Já se těším na další práci na tomto textu. Domnívám se, že je to záležitost, která by mohla skutečně zásadním způsobem vylepšit um, Eh, jaksi přístup ke zboží ve přístavech. A co se týče elektronické komunikace, tady to je, myslím, vše dobré pro to, abychom měli efektivnější námořní dopravu a protože v budoucnu můžeme očekávat i nárůst, je to, myslím, velmi dobrá věc. Těším se na to, že co možná nejrychleji zpracujeme tento text. Předsedkyně, děkuji paní Meissnerové. A slovo mám já. Jakožto stínová zpravodajka Nitrive bych chtěla říci paní Klun, že děkuji a chtěla bych vám poděkovat za velice dobrou práci, kterou jste odvedla, neboť, jak jistě víte, my všichni stílíme cíl tohoto textu. Je zásadní, neboť v dnešní době je důležité, abychom harmonizovali veškeré administrativní podpusy pro vstup a výstup lodí eh, do evropských přístavů. Eh, pak je tady ještě další cíl, o tom se nehovoří, a to je ta snaha snížit nekalou konkurenci mezi silniční a námořní dopravou. A to je zásadní věc. A náš výbor na tom pracuje v Evropě. Je třeba si uvědomit, že každý kamion, který překročí eh, eh, hranici bez, vlastně bez problému, každý kamion, ale námořní oblasti každá loď, která připluje do přípravu, musíte čelit velké administrativní zátěži, která takto dělá z námořní dopravy méně schopný způsob dopravy. A to má negativní dopad na pracovní podmínky námořníků, kteří musí zvládat veškerý ten nával pod administrativních povinností. Paní Krun, co se týče vaší zprávy, já mám pocit, že to jde dobrým směrem, že se nám podaří ten text zavést ještě trochu dále, zejména v oblasti toho, o čem jste hovořil, harmonizace údajů. Je zásadní, abychom harmonizovali údaje. Technologická neutralita, to je rovněž oblast, které se musíme věnovat, ale také bychom měli propojit práci mezi mezinárodní námořní organizací právě co se týče těch třech témat, kterým se eh, věnuje text a já se pokusím co možná nejlépe obohatit tento text, který podle mě již dnes jde správným směrem. Nyní dávám slovo paní Košenské, která bude hovořit za DG Move a já doufám, že, že jste v pořádku že nemáte příliš velký problém s nohou. Takže prosím, moc ne, se nemhýpejte, moc neběhejte, pokud jste zraněna. A nemáte slovo. And, and gentlemen, uh... Dobré odpoledne, děkuji. Eh, eh, já chci jenom eh, ujistit, já jsem si nezlomila nohu cestou do Evropského parlamentu, to se stalo mnohem dřív, ale jsem relativně mobilní, takže jsem se mohla dostavit. Omlouvám se panu zpravodaji, že jsem zmeškala jeho Eh, prezentat, eh, zpravodajce, že jsme zmeškali prezentaci, ale eh, my jsme se setkali i se stínovými zpravodaji ve Štrasburgu před dvěma týdny a mně se tak dostalo důležitých informací, co se týče vašeho názoru na návrh komise a i nadále vám budeme rádi pomáhat během celého procesu. Chci jenom říci, že za prvé děkuji za zprávu a za eh, celkově pozitivní reakci eh, eh, poslanců tohoto výboru k našemu návrhu a to, že uznáváte, jak naléhavé je dospět k pokročilejšímu a harmonizovanějšímu systému Eh, ve prospěch všech lodí, které přistávají v evropských přístavech. Děkuji také vám, eh, paní předsedající, vy jste správně poukázala na dopad eh, takového zjednodušení na tedy lepší plynulost evropského námořního provozu, tak aby tento provoz byl konkurenceschopnější a trvale udržitelnější a možná, že toto není tak zdůrazněno v samotném legislativním návrhu, ale co se týče eh, hodnocení dopadů, eh, jaké, eh, jaké jsme zjistili, jak složité postupy veškerých operátorů, jak je trápí, to jsme také vzali v úvahu, takže se těšíme na spolupráci s paní zpravodajkou a stínovými zpravodaji a s celým výborem TRAN na tomto návrhu. Vážíme si toho, že e, uznáváte, jak naléhavé je e, nesklamat naději e, operátorů tedy a aby se příští rok oba dva spolunormoturci dohodli na tomto Eh, nařízení, i když jsme trochu pozadu za naším harmonogramem. Téma je složité, ale díky předsednictví a eh, vašemu odhodlání doufám, že se nám to podaří. My eh, vítáme taky to, že chápete Detr za e, tímto návrhem. Vyplývá to i z pozměňovacích návrhů paní zpravodajky, když navrhujete, aby se nesměla zavádět žádná nová data, za, jakmile ten nový e, systém bude odsouhlasen, to jde správným směrem a také jakékoliv e, vyjasňování, co se týče komunikace mezi poskytovateli údajů a příslušnými orgány. Ta komunikace musí být dvousměrná my doufáme, že výsledkem tohoto návrhu bude uživatelsky přátelštější eh, situace, která bude lepší pro majitele lodí, tak aby měli eh, jasné harmonizované povinnosti, co se týče ohlašovacích formalit, ale i co se týče provozovatelů eh, přístavů, budou moci lépe využívat tyto údaje, budou moci snadněji vlastně stěhovat náklady po celé EU. Musíme být ovšem také realističtější, eh, co se týče našich očekávání jako na eh, reakce na vnitrostátní mezinárodní úrovni, co se týče času na validaci různých návrhů. To je potřeba zorganizovat tak, aby komise mohla skutečně smysluplně eh, na tomto návrhu pracovat a já jsem dnes slyšela, ale vím i, že ti z vás, kteří se podílíte na práci na tomto návrhu, víte, že v současné době my čelíme jednak eh, řešení otázky eh, těch jednotných vnitrostátních portálů, eh, ale i problémům, problémům jednotlivých přístavů a musí být naprosto jasné, že nám jde o harmonizovaný evropský systém, protože to je jediný způsob, jak Eh, dosáhnout skutečného zjednodušení a zrychlení. Takže, jak jsem řekla, těšíme se na spolupráci s vámi, na úvahách o pozměňovacích návrzích a Takže ještě jednou děkuji za vaši zprávu a těším se na spolupráci. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji paní Kopšenské. Vous avez eu la traduction là, de ce que j'ai dit? Měla jste přetluč močení toho, co jsem říkala? Já jsem říkala, dávejte si pozor na nohu. A rozhodně tady padlo z vaší strany důležité slovo, to je posílení dopravy jejího modelu, což je taková hlavní výzva 21. století. A na tom vždy musíme trvat. Paní Foster, vidí. dobrý den, vidím, že jste přišla mezi nás. Dám vám slovo, abyste mohla nanést své poznámky, neboť paní zpravodajka je zde přítomná, vy jste stínová zpravodajka. Takže prosím, dávám vám slovo. Yeah. Which report are we talking about? O které zprávě hovoříme? Omlouvám se. Uvědomuji si, že jsme nějak mm, přehodili eh, pořad jednání. Ne, já nebudu komentovat, protože jsem se nevyslechla všechny připomínky Eh, komise. Měli jsme velmi konstruktivní eh, zasedání stěnových zpravodajů. Eh, děkuji, paní předsedkyně, ale ne. around 3,000 miles an hour for Maya. Décidément. Eh ben, décidément, il y en a beaucoup qui ont fait le déplacement pour le rapport de... ale například mnoho lidí se sem dostavilo kvůli zprávě pana Majera a pan Majer tady není. Ale samozřejmě o té zprávě budeme hovořit eh, na příštím zasedání výboru. A nyní má slovo paní Klin, aby mohla uzavřít naši rozpravu. Děkuji. Děkuji za slovo. Děkuji stínovým zpravodajům za připomínky. Myslím, že už je vidět, že eh, tady je poměrně velká schoda Setkali jsme se s, se zástupci komise, přijeli za námi do Štrasburku, aby také nám napomohli v tom, eh, jak rozumět některým věcem. To nám určitě pomohlo. Uvědomuji si, že teď je to už trošku naléhavé, že to téma samotné je naléhavé a já se tedy pokusím udělat maximum pro to, abychom prodiskutovali co nejrychleji toto téma, abychom to na výboru uzavřeli. Já proto udělám maximum, uvidím, jaká bude tedy reakce. Myslím si, že jak už jsem říkala, je tady konsenzus ohledně toho, že, ta, že, ta, že tohleto téma by mělo tedy se nechat postoupit ku předu co nejrychleji. A Tady určitě nejde vlastně o rozmělňování těch informací, ale o harmonizování ehm, toho, co už máme k dispozici. Takže jde tedy o harmonizování a snižování administrativní zátěže. Takže mnohokrát děkuji. Děkuji za tuto diskusi a těším se na další zasedání stínových zpravodajů. Merci beaucoup, Madame Klun. Děkuji mnohokrát, paní Klun. Lhůta pro pozměňovací návrhy je 20. listopadu v poledne. A nyní prosím všechny osoby, které nemají právo, aby zůstaly v tomto sále, aby sál opustili, neboť budeme pokračovat za zavřenými dveřmi. Budeme mít feedback ze triologů ta, vá, prosím vás tedy, prosím tedy všechny, kteří nemají právo na to se trvat v sále, aby náš sál opustili a to rychle. A já ještě oznamuji, eh, či, že nyní bude zastaven zároveň také